Um, Dobrý den, dámy a pánové. Myslím, že můžeme zahájit naše jednání. Takže nejprve přijetí pořadu jednání. Má k tomu někdo něco? Nikoliv. Dále přijetí zápisu. A dále tady máme několik sdělení předsedkyně. Jednání je živě přenášeno přes internet poslanci by měli najít eh, ve svých složkách informaci 18 2011, které se týká jednání z 11. října a je, máme to tam anglicky, francouzsky, německy, týká se to koordinátorů pro zaměstnanost. Mimořádná schůze koordinátorů proběhne dnes, a to sice Thank you. Uh, the co- I think it's too close. Takže ještě jednou schůze koordinátorů proběhne dnes i hned po skončení schůze výboru, bez ohledu na to, kdy tato schůze skončí. Dobrá, přistupme i hned k prvnímu bodu pořadu jednání, a to je příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech zpravodajkou je zde Evelyn Regner, ale převezme to paní Tambru. Děkuji vám, paní předsedající, vážení kolegové. Paní Regner mě poprosila, abych tady přednesla její stanovisko, takže já tak učiním. Jsou tady opět eh, důležité věci. Jde o novou verzi tohoto nástroje. Je tady eh, řada pozměňovacích návrhů. Obsahově se to týká velkých změn komplexních oblastí a komise navrhuje, aby postup exekvatur byl zrušen, aby úprava týkající se příslušníků třetích zemí eh, byla změněna. Je evidentní, že teď mluvíme o revize a vzhledem k tomu, že komise navrhuje podstatné změny, tak i zákonodárci by měli mít příležitost se k tomu podstatným způsobem vyjádřit. Musíme eh, trvat na pravomocích zákonodárců, nemůžeme si nechat nocovat, co můžeme a co nemůžeme měnit. A proto Eh, jsou tady návrhy paní Regner, které jsou nezbytné. Jenom v krátkosti popíšu, proč víme, že nařízení Řím dvě eh, stanovuje, kdy se používají pravidla pro příslušnost, ale komise říká pouze, eh, kde to soudní řízení má proběhnout. Nařízení Řím 2 a Brusel 1 potom stanovují podrobnosti a měly by být dostatečně koherentní. Vždycky se používá právo toho země, ve kterém došlo k pracovnímu sboru. Pokud například ta stávka bude probíhat ve Švédsku, tak se použije švédské pracovní právo. Eh, od paní eh, Regner eh, potom přišly pozněvací návrhy, které to uvádí do souladu. To je zásadní přístup, abychom zabránili takzvanému, takzvanému volnému vybírání jurisdikcí. V tom konkrétním případě by tedy šlo aplikaci švédského práva. Myslím, že to je naprosto zásadní věc, aby bylo jasné, který stát má kompetence. A soudy jiných států by tedy museli aplikovat eh, právo jiných států. Já si nemyslím, že všechny soudy se vyznají v tom, jak přesně vypadá právní úprava v jiných zemích. A proto by paní Regner byla proto, abychom hlasovali pro tuto změnu komise ale eh, nechce tuto změnu, to eh, téma je tady sice zmíněno, ale není proto navrhováno žádné řešení. To správně by v tomto nařízení mělo být určeno, kde můžou tyto pracovně právní spory probíhat. Mělo by to být eh, pouze v tom státě, kde, se, kde z té státce dojde, bez toho, aby se muselo přihlížet k právu jiné země. Myslím, že každý soudce se vyzná hlavně ve vlastním právu a tyto případy by tedy měly být také umožněny. Jinak kromě toho paní Regner ještě žádá komisi, aby vysvětlila, proč se omezuje právo zákonodárců předkládat změny k těmto oblastem. Doufáme, že i ostatní eh, členové tohoto výboru se uvědomí, o jak důležitou věc jde a budou hlasovat pro, abychom prosadili naše právo. Thank you. I don't... Děkuji. Mám pocit, že k tomu nejsou žádní další řečníci. Je tomu tak. Takže když se podíváme na a omlouvám se, pan Baltasary se hlásí. Grazie, prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě chápu ty problémy, se kterými se musela potýkat kolegyně Regnerová, která pochopitelně se snažila odvést co nejlepší práci. Nicméně podle našeho názoru většina jejich pozměňovacích návrhů jsou v podstatě nové prvky, které nejsou v souladu s tím celkovým projektem, s tím celkovým návrhem. V některých dalších pozměňovacích návrzích se zase zachází do podstaty systému a jsou navrhovány nové normy, nové postupy, ovšem ty nijak nejsou doprovázeny příslušným posouzením dopadů. Jedná se tedy o opatření, které by zásadně změnily systém doposud používaný. Ovšem, žádným způsobem nebyly posouzeny důsledky, dopady, které by to přineslo. Nebylo k tomu nějak přihlédnuto. Tudíž já se domnívám, že s ohledem samozřejmě na to, že záměry paní zpravodajky zcela chápeme, tak přesto ty nástroje, které ona se snaží zde aplikovat, podle nás to nejsou správné nástroje. Tudíž s ohledem na kompatibilitu, um, na možnost provádění těch navrhovaných úprav, musím říci, že zde nenacházíme eh, možnost se k tomu přiklonit a podpořit to. Bohužel se k tomu tedy musíme postavit negativně a hlasování EPP musím říci, že bohužel nebude příznivě nakloněno této zprávě. Nebudeme pro. Thank you. Anybody else? Děkuji. Hlásí se ještě někdo další? Paní Savia. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Cecíla Wirkstromová zde dnes bohužel nemohla být, takže já bych chtěla přednést jejím jménem několik poznámek k tomuto důležitému tématu. Cecílie vítá návrh komise a rozhodla se, že ho bude co nejúže sledovat. Dnes budeme podporovat jenom několik pozměňovacích návrhů. Mezi nimi je návrh paní zpravodajky doplnit průmyslovou eh, žalobu tak, aby bylo zabráněno tomu takzvanému forum shoppingu. To je pozměňovací návrh číslo dvě. Dále také podporujeme to, aby soudní příslušnost se vztahovala na ten stát v členském státě, kde dochází k té žalobě. To znamená pozměňovací návrh číslo 14. Ale co se týče pozměňovacího návrhu k článku 12 bodu 2, to znamená, kde může být e, zaměstnavatel mm, žalován, tak bohužel zde jsme proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji mnohokrát. Paní Tajner, chcete ještě něco k tomu říci? Ne. Dobrá nikdo další se nehlásí. Hlasovat budeme tedy později dnes odpoledne a můžeme postoupit rovnou dále k dalšímu bodu jednání, pokud zde máme příslušné osoby. A to je zpráva Silvány Rapty o přeskumu evropské politiky sousedství. Paní Rapty. Paní Rapty zde není. Je zde někdo místo paní Rapty? She's apparently on her way. If we can wait a, a couple of minutes. Navrhuji, abychom několik minut počkali. Ne, pane Sarko. Por parte de la señora Rapti, <clears throat> ella ha estado ahora en nuestra... Eh, trošku se zdržela, určitě je tady v budově, byla na naší eh, schůzce, schůzce naší politické skupiny. Určitě dorazí každou chvíli. Paní předsedající, kdybyste mohla chvilku počkat, asi nečekala, že se tak rychle dopracujeme k tomu bodu. Pokud přijde za pár minut, tak radši počkáme, protože eh, to, co tady zase nebudou lidé, kteří se zajímají o evropskou statiky zdraví a bezpečnosti při práci. A pokud tedy bude tady za minutu nebo za dvě, tak eh, tu chviličku počkáme. Jsou tady ještě nějaké sdělení, které bych mohla udělat, nebo bych mohla si něco vymyslet a řekněte si, o čem chcete, abych eh, mluvila, abyste mi neodešli mezi tím. Prostě to na, přerušíme na minutu nebo na dvě. Oh, Rapti Paní Rapti už dorazila, takže já jí dám trošku ještě strpení, aby eh, popadla dech. Je to tedy mm, přeskum evropské politiky soucití. Paní Rapti má slovo. I have the floor. Thank you and so... Takže mám slovo, chtěla bych vám poděkovat a omlouvám se za spoždění. Takže ještě jednou bych se chtěla omluvit za menší spoždění. A zde se jedná o stanovisko, které se týká přeskumu evropské politiky sousedství. Jak kolegové pravděpodobně ví, příslušným výborem je výbor pro zahraniční záležitosti a naším úkolem je v tomto případě podívat se na toto téma z našeho hlediska, vyjádřit se k tomu a říci, jak evropská politika sousedství může na pomoci v oblasti vytváření nových pracovních míst a v oblasti pracovních vztahů. První věc, kterou jsem chtěla paní předsedkyně udělat, je poděkovat všem stínovým zpravodajům. My jsme velmi dobře spolupracovali a myslím si, že stínoví zpravodajové mi také pomohli vypracovat lepší a užitečnější stanovisko. Samozřejmě toto stanovisko přichází v pravý čas v kontextu uh, událostí arabského jara. A toto jsou, jsou to země, které se nachází nedaleko Evropské unie a v kontextu toho, co se děje a událo v severní Africe, si myslím, že je opravdu velmi důležité, abychom konkrétně těmto zemím napomohli a to v tomto obtížném období. Máme 66 eh, pozměňovacích návrhů, některé z nich jsem předložila já sama. A jak kolegové pravděpodobně budou vědět, my máme omezený počet slov, které můžeme do stanoviska zapracovat, takže pokud budeme chtít eh, tam dodat něco nového, musíme to učinit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Většina pozměňovacích návrhů je v se snaží zlepšit toto stanovisko a já většinu z nich mohu podpořit. Já se nyní budu snažit a vytvořit kompromisní e, pozměňovací návrhy, respektive už jsme jich vytvořili devět. A paní předsedkyně, základní věcí zde je potřeba vytvořit sociální, ekonomické a strukturální zlepšení, které by měly umožnit eh, těmto ekonomikám, těmto zemím prosperovat. Dále je důležité zapojit eh, sociální partnery a příslušné mezinárodní organizace. A za třetí musíme se věnovat problémům, jako je například eh, nerovnost v oblasti pohlaví, mladých lidí, nezaměstnanosti a tak dále. A za čtvrté, snažili jsme se řešit také nelegální migraci, cyklickou migraci, a to proto, abychom mohli zabránit takzvanému odlivu mozku z těchto zemí. A za páté jsme chtěli podpořit ev- eh, hospodářský růst. To samozřejmě musí být podmínkou. A samozřejmě všechny činnosti prováděné v této oblasti musí být v souladu s evropskými politikami zaměstnanosti. Předtím, než eh, to uzavřu, bych se chtěla ještě zmínit o pozměňovacím návrhu 37. Tento pozměňovací návrh se zmiňuje o minimálním platu, minimálním mzdě. Já bych zde měla ústní pozměňovací návrh, v angličtině bude takovýto. Minimum wage provides an adequate standard of living, so the minimum wage θα προσθέσουμε the minimum practices. Έτσι νομίζω ότι θα είμαστε... Takže takový je můj pozměňovací návrh. Myslím si, že tímto způsobem bychom byli spravedliví a mohli bychom těmto zemím ještě více pomoci. Takže to je z mé strany vše. Paní předsedkyně, děkuji vám. Děkuji. A paní Moranča, ty má slovo. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se nejprve chtěla vyjádřit k tomu, co říkala paní Rapty, protože náš zpravodaj na toto téma se snažil sloučit eh, vizi, která se týká zaměstnanosti s vizí eh, zahraničních vztahů, s vizí sous, politiky sousedství a já si myslím, že v této souvislosti je opravdu velmi důležité, abychom zohlednili veškerou eh, sociální strukturu. V opačném případě by totiž nebylo možné dosáhnout politické efektivity. Za druhé, jsem, chtěla jsem paní Rapty poděkovat, protože během své práce eh, vykázala velkou otevřenost, podařilo se jí vést konstruktivní dialog se ostatními politickými skupinami. Já alespoň mluvím za EPP a musím říci, že se podařilo zabránit eh, nedorozuměním, které se na začátku rýsovaly. Na, začátku se nám, na konci se nám podařilo dosáhnout kompromis a to dokazuje, že všichni máme společnou koherentní vizi, která se týká tohoto tématu a zprávy, která se předkládá k hlasování. Chci tedy říci, že na to nahlížím pozitivně a pouze takováto konstruktivní práce nám může e, na pomoci dosáhnout efektivní politiky a dohody na evropské úrovni. Takže ještě jednou děkuji paní Rapty a chci říci, že EPP samozřejmě tuto zprávu podpoří. Děkuji vám. Vše je v pořádku, děkuji paní předsedkyně. Děkuji. Silvia má slovo. Oj, sorry. nám proua prezident. Jel... Děkuji, paní předsedající. Jelko Kačin je stínovým zpravodajem za liberály. Ten se omlouvá, že dnes nemohl dorazit. A já mám tady pro vás jeho připomínky. V první řadě děkuji paní Rapty za vypracování stanoviska, za spolupráci a jsem také ráda, že mohu, eh, že i paní eh, Rapty potvrzuje, že ta spolupráce probíhala velmi pozitivně. Vítáme toto stanovisko, to zejména ve světle eh, změn, které proběhly v severní Africe. Náš stínový zpravodaj je také velmi rád, že i ta východní dimenze se tady projevuje. My nemáme žádné podstatné změny, pouze to chceme na některých místech prohloubit. Myslíme si, že vztahy se sousedními zeměmi si vyžadují, aby na eh, pracovní trhy, což souvisí také se systémy odborné přípravy a vzdělávání v těchto zemích. A jsme také velmi rádi, že paní navrhovatelka podpořila myšlenku středomorského přístupu. I parlament se k tomu vyjádřil prostřednictvím písemného prohlášení v září, takže toto stanovisko podporujeme a budeme pro něj hlasovat. Děkuji vám. Ještě někdo se hlásí o slovo? Paní Rapty, budete chtít doplnit? Pokud chcete, tak eh, klidně k tomu něco ještě řeknu. V první řadě bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří vyjádřili svůj postoj. Myslím si, že pokud budeme mít takovou dobrou spolupráci po každé, tak tím nepomůžeme jenom evropským občanům, ale i občanům našich sousedů. A jak víte, říká paní předsedající, hlasovat se bude na závěr, ale nevím, jestli eh, při tomto tempu bychom to neměli trošku stanovit na dřívější okamžik ale to bude eh, asi záviset na koordinátorech a zpravodajích. Zamyslete se nad tím, jestli bychom neměli to hlasování trošku stanovit na blížší dobu. Tím jsme to ukončili, teď se dostáváme ke zprávě Karima, Karimy Dali, Evropská strategie zdraví a bezpečnosti při práci 2007-2012. A slovo má paní Deli. Děkuji paní předsedající, vážení kolegové. Už je to po třetí, kdy se setkáváme na touto zprávou. Na tom prvním zasedání jsme už měli příležitost si vyměnit názory o více než 200 pozměňovacích návrzích. Poté se setkali stínoví zpravodaje, to vedlo k 20 dvěma, 21 pozměňovacímu návrhu kompromisní. Za to bych chtěla poděkovat. Myslím, že se nám podařilo vést velmi podstatný eh, dialog o zásadních otázkách a ta naše rozprava nám umožnila odstranit některá nedorozumění a nejasnosti a myslím, že se nám podařilo jít ještě o kus dál, než jsme původně eh, doufali. Takže děkuji všem stínovým zpravodajům za velmi efektivní spolupráci a také za velmi dobrou úroveň jejich poznávacích návrhů. Dnes jsem také dostala stanovisko výboru Envy. K této zprávě ještě neměla příležitost ho prostudovat. Udělám to bezodkladně a velmi pozorně, takže dnes ještě eh, se budeme eh, zabývat těmito kompromisními pozměňovacími návrhy. Um, Bach. Děkuji, paní předsedající. E, já děkuji za práci, paní zpravodajce, děkuji za novou verzi kompromisních pozměňovacích návrhů, které nám byly zaslány v pátek. Tato nová verze zohledňuje požadavky, které jsme vznesli na schůzce stínových zpravodajů. samozřejmě podporuji přístup paní Deli. Jsou tady teď tři nové kompromisy, Dejme na týkající se stresu při práci. To je E a N. Ten pozměňovací návrh se týká nepřiznané práce. U písmene V máme novou verzi. Myslím, že se paní Prolic tady podařilo naleznout, nebo nalézt znění, které je vyváženější, Nicméně mi dovolte několik vysvětlení k dvojitému V. O tom jsme diskutovali, měli jsme tam eh, trošku s tím problém, vzhledem k odlišnému pojetí těchto věcí a myslím, že to paní zpravodajka teď upřesnila. A myslím, že teď už aspoň všichni máme jednotnou verzi nebo jednotný výklad tohoto eh, pozměňovacího návrhu. Děkuji vám, paní Rapty. Κυρία Πρόεδρε, se ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní Karimě Deli, protože myslím, že se jí podařilo tak nějak velmi dobře z toho, co měla k dispozici, uvařit, připravit velmi kvalitní kompromisní pozměňovací návrhy a já jí za to velice děkuji. Ty pozměňovací návrhy, které ona dala dohromady, bych eh, pokračovala ještě v tom samém duchu, si myslím, že jsou opravdu velmi dobré, příjemné a velmi dobře se s nimi pracuje. Teď bych chtěla zdůraznit několik bodů, které podle mě vždycky stojí za zmínku. Domnívám se, že dobré pracovní podmínky musí být jedním z kritérií pro pro to, aby při realizaci prací firmy vždycky zajišťovaly dobré a bezpečné pracovní podmínky. Dále myslím, že eh, ochrana zdraví a bezpečnost při práci je stále více aktuální, protože máme stále nové situace, nové pracovní podmínky a musíme neustále mít na paměti tuto měnící se skutečnost. Stejně tak je velmi důležité, že tady je zmíněna ta otázka stresu. Je potřeba, aby byly lépe využívány statistiky, musíme mít lepší uh, audity, co se týče určitého nebezpečí a vyhodnocování rizik. Dále musíme zajistit, že ti pracovníci, kteří upozorňují na nebezpečné či nelegální pracovní situace, byli lépe chráněni. A také ty určité sítě a ukazatele uh, nesmí být používány k tomu, abychom si sami zjednodušovali práci. Děkuji. Paní Ovia, vy jste si přála se vyjádřit jménem stínového zpravodaje? Ano, omlouvám se. Eh, ve svém prvním vystoupení už jsem víceméně řekla vše, ale Kolega Jelko Kačin um, už nic dalšího k tomu nemá, takže si slovo neberu. Slovo má Tomas Mann. Paní předsedající, já si myslím, že když se podíváme na tyto kompromisy, o kterých eh, se jednalo, tak si myslím, že se to vyplatilo, že se setkali stínoví zpravodajové, protože výsledkem je eh, něco, co je velmi kvalitního, zejména mám na mysli písmeno V, tam se to týká úpravy eh, pracovní doby v neděli. Myslím, že by to obecně neměl být eh, pracovní den. Takže tady jsme dosáhli dobrého posunu. A víme také, že dochází k čím dál tím většímu nárůstu atypických eh, pracovních poměrů a pro ty bychom měli vytvořit jasné struktury, které by přesně dělily povinnosti a práva zaměstnavatelů i zaměstnanců. Myslím, že ten přístup je správný. Stejně tak u písmene dvojte V je potřeba zjednat si patřičnou jistotu o tom výkladu Jinak si myslím, že ten zbytek je výborný, máme velmi dobrý základ a podle mě eh, budeme schopni to eh, na konci jednoho přihlasování schválit. Myslím, že to postihuje rozdílné situace v různých eh, zemích. Myslím, že tam řešíme také to, jak, jak existují úpravy minis, minimální mzdy, ale i minimální a maximální pracovní doby všechny ty spodní a horní hranice těchto limitů jsou kolikrát velmi proměnlivé a já jsem velmi rád, že se nám podařilo to postihnout, tuto šíři různých úprav a doufám, že i pracovníci a zaměstnavatele budou mít pocit, že se podařilo tu věc posunout dopředu a že něco zlepšit. Doufám, že lidé budou mít pocit, že stojíme na jejich straně že jsou tady určité věci, které se vyžadují regulaci, nějaký eh, pevný eh, právní rámec tak, aby lidé měli právo na spravedlivou odměnu. A myslím si, že touto zprávou proto vytváříme dobrý základ. Thank you. Um, just... Děkuji vám. Jenom bych chtěla omluvit pana Krojcmana, který zde dnes bohužel není. Měl tady být někdo, kdo by vyjádřil jeho poznámky. Nicméně vím, že pan eh, Kreutzmann, paní Kreutzmanová pracovala hodně s paní Deli eh, na těch pozměňovacích návrzích a že jste dolaďovali některé ty legislativní věci. Kompromisní eh, návrh dvojité V, ten byl vyspracován ve spolupráci s panem Bachem. Vím, že tam je trošku problém. Není úplně jasné, jak to bude převedeno do legislativního nástroje, takže možná, až to bude vyjasněno, ještě by to stálo za to, abychom se tomu věnovali. Nicméně jinak doufám, že bude ještě čas eh, se tomu věnovat a pozměňovací návrhy upravit a doladit. Ještě jednou se tedy omlouvám, že tady pan Krojcman nemohl být. Tak a slovo má paní Dele, aby to schrnula. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také kolegům. Chci říci, že jsem poměrně spokojená s tím, že se všichni nacházíte na stejné vlně jako já. Opravdu um, je naším cílem vytvořit text, který bude co nejpřijatelnější, nejvhodnější a já vám za to děkuji. Zareaguji na vaše žádosti, na vaše otázky, konkrétně na ten kompromisní návrh 2TV. Ten samozřejmě vyvolává určité otázky a já to tedy řeknu jasně. Kompromisní návrh 2TV se snaží vytvořit seznam nemocí z povolání a tento seznam nemocí z povolání by měl být povinný. My o toto žádáme. Respektive je to žádost, která vychází od sociálních partnerů. A já se domnívám, že Společně s výborem Envy přepracujeme tento kompromisní návrh a ještě jednou to chci říct jasně. Cílem tohoto kompromisního návrhu je vytvořit seznam nemocí z povolání a tento seznam musí být povinný. Jinak bych také chtěla ještě poděkovat všem stínovým zpravodajům a chci říci, že budeme i nadále pokračovat eh, v té nastartované dynamice. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Deli. Děkuji, paní Deli. A pouze jsem chtěla říci, že o tomto dokumentu budeme hlasovat 20. listopadu, 23. listopadu, pardon, v eh, výboru pro zaměstnanost. Takže nyní můžeme přejít dále k dalšímu bodu na pořadu jednání. Děkuji vám za čaj. A dalším bodem na pořadu jednání je statut Evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Spravodajem je Sven Gingold eh, za zelené. Děkuji. Děkuji kolegům za předložené pozměňovací návrhy. Celkem jich bylo 68. A většina z těchto pozměňovacích návrhů potvrdila, že eh, všichni se nacházíme na stejné vlně, že směřujeme stejným směrem. V zásadě chceme říci, že Evropská družstevní společnost je pozitivní, ovšem je důležité zde, po, zde posílit práva pracovníků, zaměstnanců, eh, musíme podpořit jejich právo organizovat se a kromě toho musíme této příležitosti využít proto, abychom zdůraznili potřebu zlepšení této eh, nabízené právní formy. Kromě toho musíme vytvořit ještě dodatková opatření, které již parlament žádal několikrát Konkrétně žádali jsme o podporu družstevního sektoru a také sociální ekonomiky v širším slova smyslu. A já mohu většinu z pozměňovacích návrhů přijmout. Několik eh, z nich se týkalo stejného bodu nebo navrhovali podobnou věc. Z toho důvodu jsme zaslali kompromisní návrhy kolegům. Proběhne zasedání stínových zpravodajů samozřejmě a z toho důvodu bych nechtěl zde na tomto místě příliš plítvat časem. Spíše si vyslechnu vás, vaše názory a kromě toho chci říci, že jsme také obdrželi stanovisko od výboru Jury a dále dále od eh, výboru FEM. Výbor pro ženy již vypracoval návrh eh, stanoviska, ale zatím ještě o něm nehlasoval, takže my čekáme. Čekáme, až nám toto stanovisko zašlou. A kromě toho chci ještě říci, že se budu těšit na vaše komentáře. Samozřejmě jsem ochoten se k ním přímo vyjádřit vyjádřím se ke všemu, co případně navrhnete. Takže ještě jednou děkuji všem těm, kteří zaslali pozměňovací návrhy a nyní si vyslechnu vaše názory. Děkuji. Děkuji. Marian se hlásí. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem dorazila pozdě. Měla jsem příspěvek k poslední zprávě, ale předám to Karimě Delí, mám to písemně. A pokud jde o tuto zprávu, eh, Moje kolegyně je stínovou zpravodajkou a nemohla se bohužel dostavit, nicméně požádala mě, abych se vyjádřila za ní. Takže za prvé chtěla poděkovat zpravodaji za výbornou práci, která byla odvedena, a také za práci stínových zpravodajů. Děkuji také za to, že se snaží všichni nalézt společnou řeč. Eh, domnívá se, že zpráva na toto téma je nutná, nutnější než kdykoliv v minulosti, protože družstevní společnosti mohou vyplnit eh, existující díl mezi soukromým a eh, veřejným sektorem. Moje kolegyně souhlasí s většinou pozměňovacích návrhů, které se snaží podpořit model družstevního družstevní společnosti. Konkrétně jde o pozměňovací návrh 23. Dále chtěla vyslat jasný signál pro komisi členské státy v tom smyslu, aby se zaměstnanci účastnili rozhodování. V kontextu digitální revoluce je důležité zmínit eh, kompromisní návrh 83. Doufám, že budete schopni tento pozměňovací návrh přijmout. A eh, důležité je, aby také média mohla fungovat eh, jako a vydavatele by mohli fungovat jako uh, družstevní společnosti. Každopádně kolegyně děkuje za dobrou spolupráci. Paní Regner mě opět požádala, abych eh, přednesla její připomínky. Chce poukázat na to, že v rámci studie komise jde eh, o pouze o posouzení statutu a ne celé směrnice. kde eh, to jsou eh, záležitosti týkající se účasti eh, zaměstnanců na rozhodování společnosti. Jde o právo společností, o zprávu řízení a také o zavádění zodpovědnosti, o firmní zodpovědnosti. K tomu všechno bude mít komise ještě iniciativy Myslím si, že Evropská unie v tomto směru představuje dobrý příklad pro ostatní. Otázka ale, proč existuje tak málo družstev, no družstevních společností, nesouvisí ani tak se směrnicí, ale se statutem a mm, s tím, že národní předpisy jsou někdy velmi komplikované, takže v podstatě máme teď 27 různých modelů pro družstevní společnosti. Jsou to často velmi malé společnosti, které kolikrát musí změnit svou formu, aby mohly podnikat i e, přes hranice. Otázka je, jestli e, je vůbec potřeba, aby tato věc byla upravena na evropské úrovni? Paní Regner si myslí, že ano. Zítra e, se paní Regner také zúčastní schůzky se stínovým zpravodaji. Jinak má velmi pozitivní dojem z té dosavadní spolupráce. No Děkuji. Pokud se už nikdo další nehlásí, předám slovo zpět zpravodaji. Ano, toto zasedání možná bude nudné. Bez toho by to nešlo, aby se s tomu vyjádřil taky ty. Děkuji Eh, myslím si, že z toho vyplývá, že paní předsedkyně se vůbec nekouká doleva, ale vždycky se kouká jenom po své pravici. Ale eh, vaše předsedání se nám vždycky líbí. Já jsem chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji. Je to důležitá oblast, už předtím jsme společně přemýšleli, co bychom s tím mohli udělat, jak zlepšit postavení těchto družstevních společností pro hodně lidí je to úplná novinka a když se potom podíváme na to, jak to vlastně funguje, tak si uvědomíme, proč vlastně bylo předloženo tolik rozdílných pozměňovacích návrhů. Já bych to chtěl zhrnout. Myslím, že to je skvělá příležitost, aby příští rok 2012 byl využit proto, abychom se tímto dále zabývali, protože i OSN eh, říkala, že by to měl být rok družstevních eh, společností a musíme se podívat to, které státy mají dobré zkušenosti, kde se ty modely vyplatí nebo eh, dobře ujaly, a jaké výhody to má jak pro ty zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Ale všechno musí samozřejmě dobře fungovat. A to, že mnoho z nás s tím nemá moc zkušeností, souvisí také s tím, že je to všechno velmi komplikované, ale já si myslím, že koncem mě postarat, aby to bylo jednodušší, aby vznikla uh, jednotná struktura, která se potom bude jednoduše uvádět do praxe. A také se mi líbí pozměňovací návrh, který požaduje, abychom eh, podpořili zakládání těchto tržních společností ve venkovských oblastech. To jsou rozhodně věci, na které bychom měli dále pracovat. A téma výměny osvědčené praxe eh, bychom měli velmi podpořit. Mám tady několik otazníků u některých návrhů, ale myslím si, že to vyřešíte na, svém, na tom zasedání silných zpravodajů. Jsou to všechno věci, které určitě bude možné eh, přetvořit nějaký kompromis. A Svenovi chci říci, že určitě dospějete k výsledku, který bude velmi užitečný a že to povede k rozšíření tohoto modelu družstevní společnosti i do těch zemí, kde to dosud příliš rozšířeno nebylo. Takže ještě jednou děkuji za diskuze a hodně štěstí na té schůzce tímhle zpravodajů. Děkuji vám a pokud už se někdo o slovo nehlásí, tak eh, zase dám slovo Svenovi. Ano, jak eh, jsem také čekal, eh, Napínavější už to určitě nebude, myslím, žádné větší eh, rozdíly v našich postojích nebyly. Myslím, že se asi nakonec shodneme na většině věcí. Jediný problém je to, že několik lidí předložilo návrh týkající se stejných článků a v tom případě se budeme muset eh, postarat o dohodě, o dohodu, o kompromisu. A já chci jenom potvrdit, že ta spolupráce až dosud byla výborná. A souhlasím také s připomínkami Evelyn Regner, že hlavní problém souvisí se statutem. Nicméně to by se reformovat v tomto okamžiku nemělo. Myslím, že ten politický obsah spočívá hlavně v tom, že by se měla přijmout dodatečná opatření na podporu sociální ekonomiky, také s výhledem na ten příští rok, kdy by měl být rokem eh, družstev. Jediný problém je trochu v tom, že některé pozněcí návrhy se snažily podřídit eh, sociální ekonomiku jednotnému trhu. To je logika, se kterou já nesouhlasím. Eh, Myslím si, že sociální ekonomika je součástí jednotného trhu, ale nemůže to mít, eh, tomu být podřízeno nebo podřazeno. Na druhou stranu, ale některé pozměňovací návrhy se snažily navrhnout o, reformu kapitalistického modelu. Ani to jsem nechtěl příliš zdůrazňovat eh, v této zprávě. To byly jediné hm, pozměňovací návrhy, se kterými jsem měl trošku problém, ale ty ani nebyly navrženy těmi, kdo, kdo vystoupili v diskuzi, takže um, se k tomu nebudu vyjadřovat obšírněji. Doufám, že na té schůzce těmi zpravodajů se nám podaří nalézt kompromisy. Už jsem navrhnul jejich hm, znění v tom duchu, který jsem teď právě popsal a doufám, že bude co největší konsenzus u této zprávy a děkuji všem za výbornou spolupráci. Děkuji vám, říká paní předsedající, jenom bych vám dala datum, kdy se budou projednávat pozdělací 22. a hlasování 23. listopadu a přijetí prosinci. Eh, myslím, že eh, to hlasování zůstane na 5.30, takže se to nepodařilo nějak zkrátit. Eh, vzhledem tomu, že máme ještě hodně času, tak si uděláme přestávku až do mm, až tedy skončíme projednání tohoto následujícího bodu, potom uděláme přestávku do hlasování. Teď jsme tedy u bodu číslo 8, rámec pro zprávu řízení evropských společností. Navrátelem pan Kristensen, ale pan Cerkaš asi bude hovořit za něj. Paně Cerkaši. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, je tomu tak. Já se skutečně beru slovo místo kolegy Ole Christensena. Obdržel jsem totiž od něj zprávu, že jeho letadlo v Kodani bylo spožděno takže sem zřejmě během následující půl hodiny nedorazí. Nicméně mám zde několik poznámek a možná bych vám mohl představit naši obecnou pozici, kterou zastáváme jako socialisté a Ole Kristensen a také jaká je naše reakce k pozměňovacím návrhům. Jak víte, toto je poměrně důležitá zpráva, protože co se týče výboru pro zaměstnanost, tak Jde nám o to, aby byly, byla zavedena určitá potřebná kritéria, která by měla zajistit větší efektivitu evropských společností. A také se to týká zprávy a řízení společností. A o co nám také jde, je zapojení pracovníků a zaměstnanců, protože jsou to právě zaměstnanci společnosti, kteří tvoří kapitál společnosti. Samozřejmě v Evropě máme různé modely společností a také máme různé modely společností po celém světě. A my si myslíme, že jeden z nejefektivnějších modelů je ten model, který zahrnuje právě ten korporátní aspekt. Pan Kristensen tady hovoří o transparentnosti v souvislosti se zprávou a řízení a o tom, že by to mělo být přínosné pro všechny zapojené subjekty. Je tady celá řada předložených návrhů a celkově tu máme 71 pozměňovacích návrhů. Náš výbor tomuto eh, návrhu věnuje velikou pozornost a mm, je tady jedna nebo dvě věci, o kterých bude potřeba ještě podrobněji hovořit, které nebudou až tak jednoduché. Nicméně většina pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, jsou pozměňovací návrhy, s nimiž může Ole Christensen souhlasit. Potom máte některé pozměňovací návrhy, které navrhují jiné znění a pan zpravodaj věří, že se podaří nalézt širší schodu v rámci politických skupin, protože cílem těch návrhů je skutečně jenom vylepšení daného znění. Za tímto účelem pan zpravodaj bude spolupracovat se stínovými zpravodaji, tak aby bylo vytvořeno co nejdřív více kompromisních pozměňovacích návrhů, tak aby byla nalezena, vytvořena zpráva s horizontálním podporou je ovšem možné, že když bude nějaký jeden či dva pozměňovací návrhy, které um, nebudou až tak flexibilní, které se budou nějakým způsobem snažit omezit transparentnost či zapojení pracovníků do mm, zprávy a řízení společnosti, tak takové návrhy nebude možné odsouhlasit a přijmout protože samozřejmě ty návrhy by omezily oblast působnosti této zprávy a následně by ta zpráva mohla být, abych tak řekl, přímo bez zuba, nebyla by tedy natolik efektivní. Takže s takovými návrhy určitě souhlasit nemůžeme. Nicméně obecně se dá říci, že um, představa je taková, abych byl nastaven takový rámec společností, na kterém se všichni shodneme. Ještě jednou opakuji, většina těch pozměňovacích návrhů je v pořádku, můžeme s nimi souhlasit snad výjimkou jednoho či dvou. Děkuji, říká paní předsedkyně. Musím se omluvit, uvedla jsem chybný čas hlasování. Máme v pořadu jednání pochopitelně vedeno v 16.45, nikoli v 17.30, takže ještě jednou hlasování v 16.45. Dobrá, přeje si někdo další vystoupit k této zprávě? Pan eh, Zoals juist besproken natuurlijk hebben we een aantal amendementen ingediend vanuit... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, jak již tady bylo řečeno, eh, naše skupina předložila celou řadu pozměňovacích návrhů a mm, těšíme se na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji, tak abychom to všechno zvládli v co nejlepší konstruktivnější atmosféře. Už jsme si procházeli ty návrhy a myslím, že ještě to bude vyžadovat určitou práci, abychom sladili všechny ta stanoviska. Někde se jistě podaří nalézt kompromisy. E, možná hlavní problém, který tady je, je, že na jedné straně se snažíme o závaznou legislativu a na druhé straně v některých jiných zemích je vytvářen jenom jakýsi dobrovolný kodex. E, já ale mohu souhlasit s tím celkovým principem slaďování. Je zřejmé, že zpráva a řízení společností to je to, co je důležité pro firmy jako takové. Závazná legislativa, která se navrhuje, je až příliš, mohlo by to být eh, až příliš pro firmy, které nejsou kotovány na burze. Takže mm, například malým firmám by mělo být umožněno ponechat si jenom dobrovolný kodex, tak aby nebyly převálcovány tím, co je tady v tomto textu. Myslíme si, že koncept corporate governance by mohl také podpořit růst společností. A potom druhá věc, kterou bych chtěl říci, se týká udržitelné politiky odměňování, na tom se jistě všichni shodneme, ale neměli bychom zcela odstraňovat ten princip dividend je na akcionářích přece, aby rozhodli, jak se bude odměňovat management. Takže to rozhodnutí mělo by být ponecháno firmám jako takovým. Ale pochopitelně mělo by to probíhat v dostatečně transparentním duchu. Ehm, politiky související s akciemi by měly být jasně nastaveny a myslím, že na tom se jistě všichni shodneme. Potom je tady ještě jedna věc, které bychom měli věnovat dostatečnou pozornost v rámci tohoto návrhu a to sice, myslím, že tady nemůžeme aplikovat takový jednotný univerzální přístup na všechny. Má, jsou přece rozdíly mezi malými rodinnými firmami a velikými společnostmi, které jsou obchodovány na burze. To musíme mít na paměti. Ehm musíme mít také na paměti, jaká jsou různá doporučení vlád v různých členských státech. Také bych chtěl potom ještě říct, že je důležité, aby byla podporována výměna nejlepší praxe mezi jednotlivými členskými státy. Musíme zohledňovat volbu a rozhodnutí jednotlivých členských států a také struktura managementu, zda tam jsou podílníci, akcionáři, zda to je jednoúrovňový či víceúrovňový management, takže nemůžeme na to všechno jít s jedním přístupem, mm, s univerzálním přístupem. A zejména, jak už jsem říkal, ty malé firmy, které nejsou obchodovány na burze, by neměly být tímto převálcovány. Takže těšíme se na další spolupráci, na hledání vhodných kompromisních návrhů. Děkuji. Pokud se ještě nikdo další nehlásí, slovo má pan Cerkas. Ano, děkuji. kontextu komentářů kolegy chci říci, že se mu podařilo jasně vyjádřit, které prvky nebo na kterých prcích jsme se dohodli a kde může ještě existovat nezhoda. Až tedy setkáme se stínovými zpravodajemi a panem Kirstencem. Chtěl bych také poděkovat za jeho transparentnost a za všechno, co říkal v souvislosti s zprávou a řízením podniku a také s dobrovolnými aspekty. Já jsem se jist, že budeme moci vytvořit kompromisní návrh v tomto smyslu. Pokud by eh, pokud by eh, kolega byl proti jakémukoliv typu legislativy, myslím, že bychom se měli podívat na ostatní země, na to, jaké právní předpisy existují tam v některých případech eh, je to opravdu, na to ty země nahlížejí kriticky, tak jak říkal pan De Baker. Takže pokud bychom, eh, pokud by bylo možné nějaký, nějakou dohodu nalézt, budeme takto postupovat, ale pokud eh, bychom měli být extrémnější a vyloučili bychom vytvoření jakéhokoliv legislativního předpisu, v tom případě by bylo obtížné nalézt, nalézt dohodu. Také je důležité říci, že usilujeme o flexibilní pravidla, která zohlední různé situace. Často totiž eh, během debaty zde i během jiných debat dochází k pocitu, že filozofie, která umožní větší flexibilitu, znamená zároveň nedostatek právních předpisů, žádnou legislativu. Tomu tak ale není. My musíme pouze vytvářet takové právní předpisy, které jsou flexibilní, nejsou příliš přísné, závazné. Já si každopádně myslím, že bude možné dohodu nalézt a pokud vyvstanou nějaké kontroverznější prvky, v tom případě si myslím, že nalezneme um, kompromisní znění. 22. listopadu uh, se bude jednat uh, O těchto pozměňovacích návrzích hlasovat se bude 5.12. a eh, na plenárním zasedání se o tom bude hlasovat v březnu. Eh, před hlasováním jsme už vyčerpali ostatní body na pořadu jednání, takže si nyní uděláme přestávku a sejdeme se v 16.45 a budeme hlasovat. Prosím, přineste si všichni hlasovací karty, protože budeme hlasovat elektronicky. Takže ještě jednou 4.45 zde sejdeme. Děkuji. No,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 Uh, uh, Usaďte se, prosím, doufám, že máte hlasovací karty, protože budeme hlasovat uh, elektronicky. Jako první budeme hlasovat o zprávě Silvany Rapty. A první pozměňovací návrh je kompromis C. Takže prosím, hlasujte, kdo pro.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 číslo 18, 18 odpadá, takže 19. Kde pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 35 odpadá. 37. Je tady ústní pozměňovací návrh. Je následující. Chtěla bych dodat číslo 37 minimální mzdě v souladu se národní praxí. Má někdo námitky vůči tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhy? Ne. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 39 odpadá. Kompromis F. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 42 odpadá. 43 odpadá, takže 44. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 45. Kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky. Hlasujeme o 45. Končím hlasování. Přijato 18 pro, 10 proti. Takže 18 pro, 10 proti, nikdo se nezdržel. Přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 47 odpadá, 48 byl stažen. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Ověříme elektronicky. Můžete hlasovat o kompromisu G. Vote is closed. Končím hlasování. 29 pro, 3 proti, přijato. Kompromis H, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 56, pro, proti, zdrželi se, přijato, 57, pro, proti, zdrželi se přijato, 58 je v pořádku, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 59, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 20 pro, 14 proti, přijato. Kompromis I, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 62 bude pro, proti, drželi se, přijato. 63 kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63, pardon, omlouvá se paní předsedající, odpadá, takže 64 také odpadá, 66, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. První část čísla 66, můžete hlasovat. Hlasování končí. 17 17 je takže neschváleno. Druhá část odpadá. A vracíme se k pozměňovacímu číslo 1, kde pro, proti. Přijato číslo 2, pro, proti, drželi se. Přijato číslo 3, kde pro, proti, drželi se. Přijato kompromis A, kde pro, proti, drželi se Přijato. Číslo 9, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Číslo 10, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis B, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 12, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. A teď Elektronicky budeme hlasovat eh, o celém textu, kde můžete hlasovat. Končím hlasování. 31 pro, 3 proti. A tato zpráva byla tímto přijata a já blahopřeji paní zpravodajce. Okay. Merci. Děkuji. Nyní se dostáváme ke druhému hlasování. Týká se to návrhu eh, stanovisk, návrhu zprávy a týká se to rozsudků v občanských a obchodních věcech. Eh, pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto článek 19, pozměvací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměvací návrh 12 pana Tomase Handela. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že je to zamítnuto, ale můžeme to ověřit, pokud chcete. Takže ověříme to elektronicky. Pozměvací návrh 12. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 15 pro, 20 proti, takže je to zamítnuto. Nyní článek 19, pozměňovací návrh 3, pana zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, pana Tomase Hendla, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, pana zpravodaje, ten byl stažen. Pozměňovací návrh 5 není přijatelný. Dostáváme se ke 14. Pana zpravodaj, kdo pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že je to přijato, ale ověříme si to elektronicky, takže 14. Odhlasovali všichni, končím hlasování. 20 pro, 15 proti, takže ano, je to přijato. Dále pozměňovací návrh 6, zpravodajky, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 15, paní Ojmen Reuten, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 7, ne, ověříme si ještě 15 elektronicky. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni, končím hlasování. 15 pro, 20 proti, je to zamítnuto. Nyní pozměvací návrh 7, paní zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, ne, není to jasné, kdo je pro, ještě jednou, pozměvací návrh 7, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 8, zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme si osmičku elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 14, 21, eh, takže zamítnuto. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 16. Ne, omlouvám se, zapomněla jsem osmičku, takže návrh 8. Zpravodajky. Kdo je pro? Ne, hlasovali jsme. O osmici jsme hlasovali. Omlouvám se. Takže po eh, pozměňovacím návrhu jedna zpravodajky eh, k úvodnímu ustanovení, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva také zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka, paní Paxax, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. 15 proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřeji paní zpravodajce. Milí kolegové, takže ukončili jsme naši práci a sejdeme se 22. listopadu na dalším zasedání našeho výboru. Jak jistě víte, 23. odpoledne bylo naše zasedání zrušeno. Původně to bylo naplánováno, ale bylo to zrušeno. Eh, kolegyně má slovo. Ano, já jsem pouze chtěla říci, že jsem se rozhodla, že na konci eh, ledna, začátku února končím a chtěla jsem vám tedy říci, že na konci ledna, na začátku února již v parlamentu nebudu pracovat. Takže to bylo pouze pro vaši informaci. Děkuji. Paní Lind, Děkuji. My jsme velmi rádi, že jste nám sdělila tuto informaci jako prvnímu. Viděla jste reakci členů výboru. Samozřejmě je nám líto, že už zde nebudete eh, jako naše kolegyně, ale předpokládám, že když jste se takto rozhodla, máte k tomu své důvody a předpokládám, že budeme mít možnost se s vámi ještě rozloučit, že se rozloučíme přátelsky a eh, vy jste vlastně v tomto výboru fungovala po celou dobu vaší kariéry v Evropském parlamentu. Voilà. Takže to byla ukázka toho, že existuje solidarita mezi kolegy a to i přesto, že z politického hlediska mezi sebou můžeme bojovat. Takže končíme naši práci, sejdeme se 22. listopadu na příštím zasedání a samozřejmě koordinátoři se sejdou zde v tomto sále v 18.30